Uh, Kolegové, začneme. Chtěla bych požádat eh, zpravodaje, aby přišel sem nahoru. Paní Morvaj má ještě technickou připomínku. Ano, paní předsedkyně, mám technickou připomínku. Já si myslím, že by mělo být považováno za nutné, aby eh, tento vyšetřovací eh, postup byl možná zrušen kvůli tomu, že zde není dostatečný zájem ze strany eh, evropských poslanců, kde by se kamera podívala a ukázala eh, daňovým poplatníkům v Evropě, všichni by asi viděli, že zde nikdo není. Máme zde Whistleblowery to jsou lidi, kteří eh, riskují svůj život proto abychom zjistili, k jakému porušování lidských práv dochází. A já myslím, že je to strašné, že je vidět, že jenom 10% poslanců je eh, se o to zajímá. Já jsem nezařazená, nemohu jet eh, na delegaci do New Yorku. Předsedkyně přerušuje. Souhlasím s vámi, že to, že zde je tak málo kolegů, je velice politování hodné, nicméně si nemyslím, že, si ne, že nemůžeme klást otázky, když je nás málo. Eh, myslím si, že je důležité, abychom eh, kladli otázky. Také jsem přesvědčena o tom, že na internetu tuto schůzi sleduje mnoho lidí. Také víme, že eh, naši hosté jsou velice rádi, že zde mohou hovořit. Já rozhodně nehodlám zrušit tuto schůzi. Eh, začneme nyní. Vítám eh, naše hosty, stejně tak jako zpravodaje. Nejdříve bych ale vysvětlila organizaci této schůze dnes odpoledne. Trochu to pozměníme. Umím si představit, že zde jsou kolegové, kterým se to asi moc líbit nebude. Když tak eh, se na mě můžete vrhnout. Dohodli jsme se všichni, že tak budeme postupovat, ale já jsem ochotná převzít odpovědnost. Myslím si, že když se podívám na to, kdo je v sále, nezdá se, že to by to měl být problém. Pouze zpravodaj a stínoví zpravodajové budou moci klást otázky. Jsem ráda, že paní Morvaj, vy můžete hovořit za nezařazené, vzhledem k tomu, že jste jedinou nezařazenou eh, zde, takže budete mít eh, slovo kromě stínových zpravodajů a zpravodajů pouze paní Morvaj. Budete mít omezený čas a já budu skutečně přísná. Řečníci budou mít eh, poté maximálně dvě minuty na to, aby odpověděli na otázky a poté bude moci následovat doplňující otázka na maximálně jednu minutu a odpověď eh, na maximálně jednu minutu. Takže celkově maximálně šest minut na eh, každou otázku a odpověď a doplňující otázku a odpověď. Tak doufejme, že se nám podaří skončit včas, když budeme postupovat takhle. A samozřejmě, pokud zbyde čas, potom dostanou slovo i ostatní poslanci, to je jasné. Vím, že to není eh, moc příjemné, ale je to jediný způsob, jak můžeme mít plodnou diskusi, eh, protože minulé lidé byli trochu frustrováni tím, že kladli otázky a nedostali na ně žádné odpovědi. Jsem eh, velice ráda, že zde mohu přivítat pana Kert Standarda, který je místo předsedou Delivery L. Jim Belgacom a také zde máme pana Robena, Promiňte pana Liberta z Belgakomu. Vítám také pana Franka Robena, který pracuje u Belgického úřadu pro ochranu osobních údajů. Je mi líto, že nemohu přivítat pana Lobana, zastává zde politiku prázdného místa. Je v minulosti eh, zástupci eh, britské vlády a nizozemské vlády také odmítli přijít a je mi líto, že tentokrát nepřišel zástupce britské vlády, že nejsou schopni vystoupit před občany. Takže nejdříve eh, pan Standard a pan Libert nás uvedou do tématu a poté budeme mít otázky a odpovědi. Pane Standarde, máte slovo. Pane komisí. Paní předsedkyně, vážení členové výboru Libe. září Belkakom oznámil, že v rámci bezpečnosti IT došlo k zavedení komplexních opatření. Souviselo to s tím, že došlo k útoku hackerů na náš systém. Byl to jakýsi kybernetický incident, který velice obšírně probral mezinárodní tisk. Jménem Belga komu vám Velice děkuji za dnešní pozvání, že jsem mohl se dostavit mezi vás. Já vám to krátce popíši, k čemu došlo a potom budu reagovat na vaše otázky. Doufám, že tímto způsobem eh, konstruktivně přispějeme k debatám, které vedete zde na výboru. Já tady krátce zopakuji chronologii celé záležitosti 21.6. tohoto roku. Roku odborníci Belgakomu eh, vyvolali bezpečnostní alarm po té, co zjistili, že v IT síti Belgakomu došlo k problémům, které souvisí s malvérem. 25.6. Eh, jsme eh, začali spolupracovat s firmou Fox IT, která začala s obsáhlým vyšetřováním tohoto případu. 12.7. jsme měli první výsledky, které poukazovaly na to, že došlo k útoku hackerů. Eh, došlo k tomu, že komplexní virus byl zaveden do interního systému Belgacomu. Potom došlo ze strany Belgacomu k tomu, že v rám podal žalobu na státním zastupitelství Bruselu. Státní zastupitelství i hned začalo vyšetřovat a to v spolupráci s Computer Crime Unit a také s vojenskými, bez, vojenskými bezpečnostními složkami. My jsme věc vyšetřovali i za spolupráce externích odborníků. Nejdříve jsme doufali, že se nám podaří jasně určit ten virus a zjistit, zda se to týkalo, ten problém s tím virusem, i údajů našich zákazníků. Na to jsme ovšem eh, nenašli nějaké důkazy. Ten virus jsme nalezli pouze v interním systému Belgacomu, ne v rámci mobilní či pevné sítě Belgacomu. Rovněž databáze s údaji o klientech nebyly postiženy. My jsme zahájili následné sledování, tak abychom mohli vědět, z jaké aktivity vyvíjel virus a současně jsme v rámci dohody s odpovědejícími úřady a experty hledali strategii pro to, jak předejít takovýmto chybám. A do počátku září se nám podařilo lokalizovat tento virus a eliminovat ho pomocí technologie, kterou jsme obdrželi od firmy Fox IT. 5.9. jsme provedli čistící operaci, která potom probíhala také 14. a 15. září. Interní systém Belgakomu se stává z asi 26 500 IT systémů a ze u 120 IT systémů jsme našli tento malware, který jsme nahradili, respektive eliminovali. Operaci jsme připravili velmi pečlivě. Jistě víte, že jsme museli provést celou řadu technických kroků, velice přesných, Takto jsme postupovali a podařilo se nám to zajistit, aniž by to mělo dopady na naše zákazníky či na služby, které poskytujeme. Od té doby celou věc intenzivně sledujeme a vytvořili jsme komplexní profilaktický plán, kdy skenujeme veškerý internet, abychom zjistili, zda dochází k nějakému dalšímu ohrožení. Od té doby jsme nestěstili žádné další viry, ale budeme velice obezřetní i v budoucnosti. Belgacom eh, vedl, učinil podnět k tomu, aby tedy došlo k soudnímu vyšetřování celé záležitosti a doufáme, že toto vyšetřování eh, nalezne pachatele a zjistí jejich motivy. O tomto in- incidentu informovala média a přinesly jisté informace, které nemůžeme ani potvrdit, ani popřít. V současném okamžiku nemáme zmocnění rozšiřovat informace, které spadají pod důvěrnost soudního vyšetřování. Jak jsem ji řekl, státní zástup zastupitelství vyšetřuje a proto jistě pochopíte, že nemůžeme zde sdělovat informace, které by nějakým způsobem mohly ohrozit průběh vyšetřování. Rovněž nemůžeme poskytnout informace, které by mohly mít negativní dopad na bezpečnost informačních systémů Belgakomu. To je tedy rámec, který musíme zachovat, ale v rámci tohoto rámce vaše dotazy rádi zodpovíme. Uh, Děkuji. Další eh, bude mít slovo pan Liebhardt, generální tajemník Velga. Já nemám, co bych dodal k tomu, co řekl můj kolega, takže tím bude více času na otázky a odpovědi. Nejprve pan Moraes. Děkuji, pan Stanley, pane Libard. Dovolte, abych vám obou poděkoval a začal tím právním případem. Nejprve tady děkuji za to, že jste přišli. Je zjevné z toho, že jste eh, oznámili svá zjištění eh, belgické prokuratuře po mm, interním šetření. My ehm, tady vyšetřujeme eh, údajné a chceme zjistit, do jaké míry byl kompromitován Belgacom. Chceme zjistit co nejvíce informací. My chápeme, že nemůžete říct mnoho o tom právním. Mm, mm, pokud eh, ne, to znamená, že to je, pokud jste to ale oznámili mm, prokuratoře, pak to je prima facie případ, takže můžete nám vysvětlit to, co se jednalo. Byl to digitální útok, hacking a do jaké míry je, je pravda to, co bylo v Der Spiegel. Jsou teda ty eh, tvrzení pravdivá nebo ne? Za druhé, belgický premiér hovořil po um, narušení integrity veřejné společnosti. Můžete nám říci, do jaké míry toto uh, poškodilo vaši integritu a do jaké míry je, je to závažné. My chceme vědět, do jaké míry si myslíte, že byla kompromentována vaše společnost. Belgacom je velká firma a ta, která také poskytuje služby evropským institucím. Do jaké chvíle míry si myslíte, že to ohrozilo eh, vaši firmu při poskytování služeb tedy těmto institucím vedle eh, poskytování základní infrastruktury v Belgii? Pokud tedy přetáhnete, tak budete mít o to méně času na doplňující otázky. Na odpověď eh, dvě minuty. Takže pokud dovolíte, paní předsedkyně, tak bych možná nejdříve zodpověděl na ty aspekty které se týkaly toho soudního vyšetřování. V Belgii to funguje tak, že pokud um, eh, telekomunikační operátor zjistí, že došlo k útoku na jeho IT systémy, že je povinen toto ohlásit. Musí to tedy ohlásit odpovědícím soudním orgánům, my jsme takto učinili, jak i hned, jak, když jsme zjistili, že se skutečně dalo o organizovaný útok na naši integritu. I hned jsme to ohlásili. Skutečnost, že jsme podali takovouto žalobu, ovšem neznamená, že bychom my jako podnik věděli, kdo se za tím útokem skrývá. Ta reportáž ve Špíglu, to je jedna z reportáží, které byly zveřejněny, ale my jako e, e společnost o tom spekulovat nemůžeme. Zjištění pachatele to je úkolem soudních orgánů to musí být výsledkem vyšetřování, která probíhají. Není to tedy naše záležitost, abychom tomu něco říká, ne, něco podotýkali. A nyní k vaší otázce která se týkala evropských institucí a službám, které jim poskytujeme. Musíme říci, že jsme doposud ten malware zjistili pouze na našem interním systému. A samozřejmě tady máme jasné oddělení našich interních systémů a našich mobilních systémů a systémů, které máme v oblasti pevných sítí. A tam jsme žádný malware nenašli. Takže momentálně neexistuje nic, co by poukazovalo na to, že byly ohroženy služby, které poskytujeme našich klientům, či dokonce údaje našich klientů. Paní předsedkyně, pokud dovolíte, abych tomu ještě něco doplnil, a to, že elementy samotného útoku podléhaly 24.9. soudnímu embargu. Po 24.9. jsme směli sdělit jisté elementy odpovídajícím orgánům. Jde zde o indikátory schody, dále o signatury a rovněž o externí elementy, které byly použity pro tento útok. A máme terpelující orgán BPP a rovněž um, tomu jsme to oznámili. Oznámili jsme to také belgické policii, CERTu. CERT zajišťuje bezpečnost veškerých evropských orgánů, takže jsme informovali odpovědající instituce o veškerých elementech, které musí eh, registrovat, tak aby mohli zjistit, zda jejich vlastní systémy byly napadeny eh, odpovídajícím malvérem. My pouze říkáme, že náš systém že z našeho systému nevzešlo nic, co by přešlo na systémy našich eh, klientů, tedy ani na systém institucí Evropské unie. Děkuji. Není zpravodaje V. Vielen Dank, vielen Dank. Děkuji, děkuji mnohokrát i za vaše informace. Vaší poslední otázkou jste v podstatě již tak trochu odpověděl na mou, eh, vaši poslední odpovědi jste odpověděl na mou otázku. Čeho se to týká? Já nejsem příliš technicky vzdělán, ale chci se zeptat, zda je možné vysledovat, pokud šlo, došlo k údaji na, k útoku na údaje, je možné nějak zjistit, vysledovat, kam se ty data dostala. Jde to nějak poznat a dále se ptám, Jaké kvality údajů se to týkalo? Jsou to pouze údaje o tom, k jakým skutečným například kdo komu telefonoval, tedy jaké číslo jakému, anebo se to také týká obsahu. A je možné, že to tedy celé vzešlo z Velké Británie a ptám se, obrátil se na vás již někdo z tohoto státu, anebo skutečně to je pouze to, co um, koluje v médiích. Děkuji, já pouze potvrdím že na nás se neobrátil nikdo, nikdo. My se opíráme pouze o skutečnosti, které máme k dispozici my a dosud nic nepoukazuje na to, kdo byl skutečným pachatelem a jaké konkrétní informace pachatel obdržel. You want to follow a question? Chcete doplňující otázku? V zásadě tedy eh, můžeme předpokládat, že by to mohly být i jiné, jiné státy, pokud tedy vycházím z toho, co se objevilo v tisku. A ještě otázka, ta se týká kvality těch údajů. Je možné k tomu něco říci? Je možné říci skutečně, že to šlo, zasahovalo až do soukromé sféry, byly to soukromé údaje, anebo to byly pouze, jak jsem si říkal, údaje o tom, tedy eh, kdo eh, konkrétně komu telefonoval a tak dále. Já přesně nevím, co všechno t, eh, ten malware dokáže. Formálně můžeme, tedy oficiálně můžeme pomocí informací, které máme nyní k dispozici, říci následující. My jsme nezjistili žádné anomálie, v souvislosti s údaje, které se týkaly sítí, respektive údaje, které jsou rozšiřovány prostřednictvím našich sítí. Pouze bylo zjištěno, že v rámci naše, naší interní IT sítě existovaly anomálie, například eh, servery s typickými aplikacemi Office, které používají naši pracovníci. A ještě k vaší první otázce. Původ tohoto útoku, odkud pocházel? Zde nemáme vůbec žádnou skutečnost, která by nás eh, dokázala přivést k nějakému pachateli. A rovněž nevíme, jaké údaje dostal pachatel. Ve srovnání s tím um, předcházejícím um, schůzí Eh, položím otázku v holandštině. Experti Belga komu byli ti, kteří eh, zaznamenali ten neoprávněný vstup. Je tak tomu tedy bylo? Hmm. Říkáte, že nevíte, co hledali, ale Není to stejné jako v roce 2001, kdy, 2011, kdy se ukázalo, že byly postiženy i evropské instituce, včetně parlamentu. Nemůžeme tedy uh, dos, uh, z toho udělat závěr, že se toho účastní britské tajné služby. 14. Eh, prosince došlo k velké operaci které, čištění. Dále co říkáte tomu, že eh, routery Cisco, routery hovoru Cisco jsou stále postiženy malwarem. Eh, proč minulý týden Belgacom um, začala posílat data, aby byly přístupné v USA a proč se to jmenuje Operation Socialist, kódový název mm, britské tajné služby. Co se týče vaší pr- první otázky, ano, zjistili to experti Belgakomu a experti Belgakomu spolupracovali s našimi dodavateli, to bylo P a Microsoft, Zjistili jsme, že tam byl malware ve spolupráci s HP a Microsoftem. My jsme již ten alarm e, dále předali e, dodavatelům. Fox IT se toho také účastnil a bylo schopné ten malware kategorizovat. Bylo zjištěno, že to je velice pokročilý malware. Dále k tomu, co um, zjistila, no, tak na to bych možná mohl odpovědět já. Uh, to jsou právě ty informace, které jsme um, předali EU. Zda jsou ty vzory stejné nebo identické s tím, co eh, malverem, co bylo zjištěno v roce 2011. O tom ale informace nemáme. Pak mohu ještě potvrdit v souvislosti s dalšími otázkami, které jste položil. Ne, teď jsou tedy všechny naše systémy čisté, my to samozřejmě neustále sledujeme. Také jsme nenašli žádné stopy malwareu v těch e, síťových prvcích ani u těch Cisco routerů. Co se týče další otázky, tak to nám upřímně nic, řečeno nic neříká. Říká se že Belgie, mu Belga, eh, Belgie to hlasovala, ale Belgakom tady nevyvinou žádnou iniciativu. Pak ještě vaše poslední otázka, tak codename socialist. Eh, to bylo také ve Špíglu. My musíme opakovat, že to, co bylo ve Špíglu, je jedna z možných hypotéz, které nemůžeme ani eh, vyloučit, ani potvrdit. Děkuji. Albrecht, dvě minuty. Děkuji. Nejprve chci říci, že je neakceptovatelné, že není tady zástupce z ACQ eh, a mm, Britové takto ne, Eh, přijatelně odpovědět, bychom měli vyzvat všechny eh, vlády členských států, aby na to i hned reagovaly. Já se domnívám, že nejde o národní bezpečnost její aplikaci v členských zemích, jde o eh, extrateritoriální agresi v rámci uvnitř Evropské unie, to se musí řešit zde v Evropském parlamentu a Myslím, že bychom na to měli trvat, aby to bylo předmětem dalších jednání. Dále chci vám poděkovat především, že jste přišli. Mám jednu velice podrobnou otázku, která se týká vaší interní, eh, vašich interních bezpečnostních systémů. Můžete vysvětlit, do jaké míry to postihlo vaše interní IT systémy? co bylo kompromitováno přesně a jsou mm, také eh, vaše noční mm, služby jako BICS. Pokud eh, by ty eh, čin, činnosti tedy byly postiženy a protože vy jste hlavním akcionářem této ceřené služby. Můžete potvrdit, že BCS také mm, nabízí jiné služby a jaké služby Evropskému parlamentu, komisi nebo NATO například. Děkuji vám. Pan Liebhardt. Děkuji. Zareaguji na vaši otázku, která se týká PICS. Je to filiálka Belgakomu. Úkolem této filiálky je zajistit, aby hlasové a datové komunikační služby mezi různými sítěmi dobře fungovaly, a to na mezinárodní úrovni. To znamená, že služby BIXu, tedy hlasové služby, SMS, roaming a tak dále, představují propojení mezi stovkami poskytovatelů, které operují na celém světě. Klienti BIXu není tedy Evropský parlament či Evropská unie, ale jsou to poskytovatelé. Jeden z těchto zákazníků je Belka Nejsme tedy pouze podílníky Bixu, ale jsme rovněž zákazníky Bixu. BIX byl původně integrální součástí Belgacomu, bylo to interní oddělení Belgacomu. A teprve od srpna 2004 je BIX ceřinou společností naší společnosti. Tato skutečnost vede k tomu, že, že ještě existuje propojení mezi IT sítí Belgacomu a IT sítí BIXu. A skutečně jsme zjistili malware, jak u nás na Belgakomu, tak na Bixu. A co se týče těch otá- té otázky, která se tak týkala následných kroků, a to zda vlastnícím byl Belgacom či Bix, to nevíme. To je něco, k čemu se momentálně nemůžeme vyjádřit. A ještě bych něco dodal. Nemáme vůbec žádné informace o tom, jakým způsobem vůbec mohlo dojít k tomuto útoku. Doposud to prostě nevíme. A k otázce, kde byl ten malware, byl v interním IT systému a my máme jasně oddělené naše interní IT systémy a naše sítě. Samozřejmě jsme pečlivě analyzovali i naše sítě, ale tam jsme nezjistili vůbec žádný malware. Interní systémy to jsou typické aplikace Office, jsou to aplikace, které interně využívají naši zaměstnanci. Máme více než 20 tisíc systémů, to jsem mi řekl. Máme Windows servery a celou řadu workstations a osobních počítačů, kde jsme tento malware zjistili. Celkově máme 124 tisíc systémů, jak jsem již říkal, jsou to workstation, Windows servery a osobní počítače. Jenom stručná doplňující otázka. Představme si, že by bylo prokázáno, že tato agrese, tento nelegální přístup do vašich informačních systémů eh, vyšel z GCHQ. Jak si myslíte, že by to ovlivnilo vaši eh, práci, váš obchod a myslíte si, že by bylo přijatelné, že belgická vláda nejedná eh, vůči eh, Velké Británii, když dojde k takovému narušení vaší integrity? Ne, vraag, dus eh, dat, dat maakt... Já, to je spekulativní otázka a vede to k tomu, že odpovím poněkud eh, opatrně. Chtěl bych poukázat na vyjádření, na prohlášení pana premiéra, který, když tisk přinesl informaci o tomto incidentu, prohlásil, že jakmile se bude vědět, kdo se zatím skrývá, tak belvická vláda odhodlaně a rozhodně zareaguje proti tomu, kdo tedy za tím útokem je. Dostáváme se k EKR, nikdo zde není, takže paní Ernst Tague. Dank. Děkuji mnohokrát. Máme tři otázky dříve než je položím, chci konstatovat, že toto není žádná lapálie, žádná malá záležitost, nic nepodstatného. Jde skutečně o integritu telekomunikač, telekomunikační infrastruktury celé jedné země, na kterou bylo zaútočeno. A tady nejde pouze o to, že tady někdo šahl na zásadní práva, a dochází k tomu, že opět trochu ztrácíme důvěru občanů. A když říkáte, že se to údajů klientů netýkalo, tak to je zcela jiná otázka. Je třeba skutečně celý incident zanalizovat velice dohloubky, nesmíme zůstat na povrhu. Mám tedy tři otázky. Za prvé, ta se týká té technologie, eh, která byla použena eh, k útoku. Ve Špíglu se říkalo, že to Quantum Insert Q. Q. A co o tom vlastně víte? Je to program, co je za software, kdo to vyrábí? jaké informace vůbec máte o tomto tématu. Za druhé, nejsem spokojena s tím, co jste řekl k tomu, kdo byl dotčen. Vy jste řekl, že, že eh, klienti dotčeni nebyli, že se týká pouze interní IT oblasti, to chápu, ale já jsem se dočetla, že k tomuto útoku docházelo od roku 2010, nyní máme rok 2013, takže se týkám, jak do jaké šířky to zasáhlo ten váš vlastní interní systém, k jaké škodě skutečně došlo. Eh, vy jste tu škodu museli nějakým způsobem vyměřit, protože jste se obrátili na soud. A další věc. Hovořil jste o profilaktickém prevenčním plánu. Mohl byste nám k tomu dodat nějaké detaily? Nyní jste řekl, že vše je naprosto bezpečné, že máte vše pod kontrolou, ale pro mě, mě to nestačí. Ráda bych, kdyby se to formuloval nějak přesněji. Děkuji, pan Libert. Co se týče toho vlastního softwaru, k tomu můžu říct si toto. Ten software byl velice sofistikovaný. Lidé, kteří vyvinuli tento software, měli skutečně velké možnosti a velice dobré odborné technické znalosti. Dále do podrobností zacházet nemůžeme, ale bylo to skutečně vysoce sofistikovaný software. A ti útočníci skutečně do toho softwaru museli vložit značné množství finančních prostředků. Co se týče eh, toho, jak se hovořila o tom roku 2010. Koncem června, jak jsem řekl, jsme eh, odhalili ten útok, pak jsme učinili veškeré nutné kroky to vlastní datum, kdy virus pronikl do našich systémů, eh, tam je velice obtížné to zjistit. Momentálně, jak jsem říkal, probíhá vyšetřování v rámci soudu. Co se týče našeho prevenčního plánu, ještě kolega, k té prevenci tedy. I k tomuto plánu bohužel nemůžeme poskytnout příliš mnoho informací. Čím více veřejně, eh, jak si odhalíme ta opatření, která jsme přijali, jakožto reakci na tento útok, eh, tím více se vystavujeme nebezpečí, že eh, nás někdo znovu napadne. Naše benchmarky probíráme s dalšími firmami z oblasti telekomunikací a snažíme se skutečně udělat to nejlepší. A mě to tedy úplně neuspokojilo. Já se ptám, co myslíte tím pojmem vysoce sofistikovaný software? Já bych vás požádala o podrobnější analýzu. A co se mm, týče toho prevenčního plánu, samozřejmě nechci, abyste mi to tady vysvětloval do de- posledního detailu, ale myslím si, že byste nám skutečně měl poskytnout více informací že nám jaksi dlužíte odpověď na tuto otázku. Wat ik kan zeggen, dat is dat we inderdaad dus... Uh... Mohu vám říci, že eh, to, co jsme našli, jsme odstranili a také ty eh, cesty, které jsme našli při eh, hledání tohoto malware, jsme blokovali. A v současné době eh, se snažíme zintenzivnit naši ochranu oproti té ochraně, kterou jsme měli předtím. Jako poskytovatel telekomunikačních služeb a jako zkrátka jakýkoliv podnik, který nakládá s osobními údaji, nám jde o to, abychom aby v jakékoliv chvíli naše sítě byly dostatečně dobře chráněny. Eh, v současné době um, máme eh, co dělat s útokčníkem, který eh, je schopen vyvinout skutečně sofistikovaný software, do kterého musel investovat hodně strojů. Když je možné napadnout dobře chráněné systémy, jako je náš, je vidět, že eh, pokud má někdo skutečně velké zdroje, může se dostat do v podstatě jakékoliv sítě. A tak diskuse o otázce, jak může podnik chránit svoji síť, je komplikovaná. A myslím si, že by odpovědnost neměla být jenom na podniku, ale aby zde, bylo, um, aby zde byl globální přístup, aby se zohledňovala preventivní opatření a k tomu je potřeba právních předpisů. Směrnice, kterou jste před nedávný, nedávnou dobou schválili v souvislosti s bezpečností sítí a bezpečnostní informací, to je určitě krok správným směrem. Přesto ale musíme zajistit, aby na lokální, národní i evropské úrovni byla učiněna další opatření. A otázka je, jestli by státy neměly dát k dispozici také více prostředků na tyto cíle. Také vyšetřovací orgány by měly mít eh, možná více zdrojů. Paní Morbaj? jsme zde, protože eh, podle tisku eh, bezpečnostní složky nebo eh, zpravodajské složky z Velké Británie napadly váš systém a tím ohrozili i instituce EU. Zástupce Belgakomu řekl, že nebylo potvrzeno, Eh, jako skutečnost, že se toho dopustila spravodajská eh, agentura Velké Británie. Já jsem trestní právnička a um, musím říci, že k tomu jsou, je právě trestní soudní stíhání, aby bylo zjištěno, kdo je pachatelem. Uh, a v trestním řízení oběť zločinu má většinou velice eh, silný postoj. A jaký je váš eh, postoj, jaká je vaše pozice jako oběti zločinu? Zastupujete v podstatě jednotlivé oběti, tedy vaše klienty. jaká je vaše pozice při vyšetřování a jaké kroky jste doposud učinili, abyste pomohli nalézt pachatele. Nemyslíte si, že je vaším úkolem eh, jako oběti eh, prostřednictvím právníků, technických specialistů nějakým způsobem pomoci odhalit identitu pachatele. Já se ptám kolegů, kteří zde jsou, proč Evropský parlament a ostatní evropské entity zastoupené uh, v tomto řízení právníky, nebo nejsou zastoupené v tomto řízení právníky a technologickými odborníky. My neustále hovoříme o ehm, právech obětí, e, to je velice důležitá věc, ale nyní e, zde máme tyto oběti a nikdo se za ně nezasazuje. Ano, samozřejmě máte pravdu, když říkáte, že také oběť má velkou odpovědnost v takovéto věci. Je to také důvod pro to, domnívám se, proč bezpodmínečně spolupracujeme s vyšetřovateli. Ptali jste se na to, jaká jsou naše práva jako oběti v tomto řízení. My jsme podali oficiální žalobu jsme účastníkem řízení a v této fázi vyšetřování už nemůžeme více udělat. Ale pokud eh, později bude někdo obžalován, potom Belgacom bude mít plný přístup eh, do složky. Eh, to odpovídá testnímu právu v Belgii my jako oběť máme určitá práva a máme také eh, plán těchto práv využít. A doplňující otázka? Máte pocit morální a právní povinnosti eh, schromáždit veškeré své zdroje, pokud jde o technologii, experty, partnery na mezinárodní úrovně. Chcete, aby byli přítomni eh, v tomto procesu? Já jsem překvapena, že nemáte žádné právo předkládat eh, návrhy. V tomto specifickém případě eh, je velice důležité mít technologické znalosti. Vy tyto znalosti máte, vaše partneři je mají, takže byste měli být velice aktivní eh, v eh, řízení. Nemyslíte si to? Ano, myslím, absolut, absolutně s tím souhlasím. Máme obrovskou odpovědnost zajistit to, aby se pachatelé skutečně dostali před soud v této věci. S ohledem na současný stav řízení. Nemáme ještě eh, plný přístup eh, do složky, ale eh, to je zcela obvyklé ve Belgii. My budeme mít přístup později. V této fázi je zásadní, že spolupracujeme je také důležité, aby odborníci, které máme my, byli plně k dispozici soudu. A ti jsou plně k dispozici soudu. Děláme všechno proto, abychom pomohli soudu, aby se věc vyjasnila. Myslím si, že pro nás samotné i pro naše zákazníky, stejně tak jako pro naše konkurenty, je to nesmírně nutná věc. Děkuji. Ještě pět dalších žádá o slovo, ale než se dostaneme k dalším, eh, požádala bych eh, o jedno vyjasnění. Po všech otázkách a odpovědích mi není jasné, jak zaznělo v médiích, jestli ten, kdo narušil integritu vašeho systému, byl schopen odposlouchávat telefonáty, eh, případně telefonáty v Evropském parlamentu, ano nebo ne? Protože pokud odpověď je ano, potom my jsme také, jak říká paní eh, Morvaj, stranou řízení. Můžeme odpovědět celá formálně, nic tomu nenasvědčuje. Děkujeme, to byla jasná odpověď, to zohledníme. Takže mám tady dalších pět zájemců o slovo, maximálně na osobu minutu a půl, abychom mohli si vyslechnout odpovědi. Tři otázky odpovědi, potom dvě otázky odpovědi, nejdříve paní Lomero Lope, Romel Lopez, potom paní Gomez, paní Klas. Děkuji. Má otázka je tato. Ten virus. Ten malware, který jste nedocházeli identifikovat, protože to byla velmi sofistikovaná technologie. Dobrá, to sice chápu, ale zajímalo by mne, proč. Ráda bych se přesně dozvěděla, jaká technologie tam byla použita jaká technologie byla použita pro narušení vašich interních systémů. Mělo to být něco, co e, mělo zůstat jaksi bez opomenutí, tak aby to pracovalo, nikdo si toho nevšiml, či ten vlastní cíl spočíval v tom zničit vaše systémy. A pokud to bylo něco, kde bylo cílem, aby to zůstalo neodkryto, jak dlouho to mohlo zůstat takto neodhaleno? Paní Gomeš. Paní Gomez, já bych chtěla říci, že mi to připadá velice cynické proti evropské a že je eh, nevhodné eh, to, jak se k tomu eh, postavili britští zástupci. A jde zde o evropskou bezpečnost nebo nedostatečnou bezpečnost. A v současné době, nebo v minulosti by takovéto špehování jedné strany druhou vedlo k válce. Moje otázka. Narušil tento útok eh, soukromí, ať už eh, vašich eh, vnitřních systémů IT nebo vašich zaměstnanců nebo klientů byly odposlouchávány třeba e-maily nebo monitorovány třeba e-maily. Dále, a jaký byl podle vás cíl tohoto malvéru? Šlo jenom o rozšíření tohoto malvéru, nebo tam byl nějaký specifický cíl, jako například převést informace z vašich interních systémů IT do jiných systémů IT, například um, lokalizovaný v KCHQ? Děkuji. Pan Klás. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl jasně říct jednu věc. Je nepřijatelné to, že zástupce Británie odmítl přijít sem do výboru. Tvrdí, že je to na členských státech, že to spadá do promoci členských států a že Evropská unie do toho nemá co mluvit, ale já si já se stavím proti tomu. Myslím si, že je nesmysl se zde eh, schovávat za zásadu subsidiarity a nepřevzít odpovědnost za případné chybné chování, nelegální chování eh, členského státu vůči jinému. Říkám případné. Pokud jde o Belgacom, eh, plánujete změnu eh, současných systémů. Vy jste určitě eh, zapojili eh, vnější firmy do čištění vašich systémů. A tyto společnosti určitě mají větší znalosti než eh, Belgacom, ale já bych se chtěl zeptat, jestli eh, tyto firmy budou pravidelně eh, zapojovány do vaší činnosti, tak aby bylo rychleji možné řešit problémy s případným malvérem. Děkuji. Děkuji. K první otázce, k tomu malvéru. Hypotéza, ze které vycházíme dnes, vypadá takto. Ten malbér nebyl vytvořen proto něco zničit. Tomu nic nenasvědčuje. Nic nenasvědčuje tomu, že by to měl nějaký dopad na služby, který nabízíme, ani nenasvědčuje nic tomu, že to nějakým způsobem postihlo údaje našich klientů. Jak dlouho tam ten malware fungoval? Koncem června jsme zjistili, že tedy malware v systému máme, ale stále ještě hledáme to datum, kdy se malware do systému dostal. To vyšetřování stále ještě probíhá a čistě technického hlediska je to velmi komplexní záležitost, takže k tomu skutečně momentálně nic detailnějšího říci nemohu. A není ta druhá otázka k té interní privacy. Nenalezli jsme malware v rámci naší sítě ani v rámci údajů o našich klientech. Interní systémy jsme očistili a dosud nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k napadení e, soukromé sféry nějak interně. Cíle útoku. I zde se nemůžeme zatím opírat o fakta, tudíž nemůžeme dnes vyvozovat žádné závěry. Co se týče přepracování stávajících plánů, k tomu pouze toliko. U Belgakomu je skutečně bezpečnost nejvyšší priorita, což znamená, že každý rok se snažíme prohlubovat naše odborné poznatky a přistupovat k této záležitosti co možná nejprofesionálnějším způsobem. Z tohoto incidentu jsme obdrželi vlastně ještě mnohem více odborných zlatností o tom, jak reagovat na takto vysoce sofistikovaný malware. Jsem přesvědčen o tom, že díky této krizi a samozřejmě litujeme, že k ní vůbec došlo, ale že díky této krizi se nám podaří eh, získat celou řadu cených zkušeností, takže nás to vlastně v konečném důsledku posílí. A musím říci, že mnoha z opatření, která jsme již plánovali, budeme zavádět urychleným způsobem. Dobře, takže velice stručně, já se omlouvám, já jsem nedostala odpověď na svoji otázku. Byl tento malware, eh, umožňoval, aby data ve vaší interním systému se kopírovala nebo přenášela nebo migrovala bez toho, aby byly poškozeny ve vašem IT systému do nějakého jiného IT systému, třeba aby někdo v, eh, v GCHQ mohl poslouchat Eh, odposlouchávat, eh, že manželka nějaká vysokého představitele EU jde, někam jde. Eh, na základě našich informací k tomu nemohu nic dalšího říci. Jinými slovy, to nemůžete tedy popřít a kdybyste, to byste také mohlo říct. Poslední přihlášení do diskuse pan Belet. Děkuji. Také děkuji za uh, vaši vstřícnost, děkuji za vaši otevřenost. Jedna věc mě velice znepokojuje, že říkáte, že pachatel má takové prostředky, že, proti kterým se nelze bránit, že to může stát kdykoliv znovu. Um, Nelze se tady předtím ochránit. Říkáte, že je třeba posílit legislativu. Můžete to říci konkrétněji? Hmm. Jak to tady můžeme konkrétně uh, realizovat na jaké kroky můžeme podniknout na úrovni spravodajských služeb, na úrovni eh, Evropské unie, aby se nic podobného už neopakovalo? Ano. To je velmi důležitá otázka. Protože co můžeme udělat my jako firma, je zajistit dostatečnou ochranu IT systému, což je trvalý proces. My jsme se poučili z toho, co se stalo, my jsme si vyměnili názory, nejlepší praxe s jinými operátory, takže existují struktury, jak věci zlepšit. Co můžeme tedy vzít úvahu je, že ochrana hospodářských zájmů v Evropě není vždy největší prioritou, co se týče zdrojů, které jsou potřeba pro zajištění toho, abychom měli kvalitní politiku proti kybernetické zločinnosti. To jsou zdroje, které um, nevždy správně využívají. A my jako mm, společnost, uh, a tady je to případ útoku takové složitosti, tak vysoké úrovni, s takovými zdroji, které tam byly, do toho investovány, je prostě věc, které my jako firma sami nemůžeme řešit. Žádná společnost, žádný orgán na světě je stoprocentně imunní před, proti takovémuto typu útoku. To musíme brát v úvahu, ten přístup, který je třeba Mm, tady přijmout, je ehm, konsultovat, spolupracovat. Samozřejmě musíme mít spoustu eh, škálu různých opatření od mm, preventivních až po mm, tresty, které by měly ehm, padnout. A proto musí existovat ta debata abychom viděli, jaké opatření by mohla být potřeba, mohla být užitečná pro společnosti, firmy, eh, organizace na evropské úrovni. Ale otázka tedy, zda můžete mít obranu proti těmto útokům, bohužel musím konstatovat, že to existuje jaksi úroveň útoku, který žádná sam, společnost nebo organizace samotná by nebyla schopná odolat. Tím se dostáváme teda ke, tedy ke konci. Já musím říci na závěr, že jsem ještě trošičku víc zmatená než na začátku, takže to je masivní útok akt, ze strany aktéra, který vypadá jako stát nebo aspoň organizace s dostatečnými zdroji, ale postihly to pouze interní systémy Belgakomu, takže proč to není velký incident, který by měl být ohlášen a pokud jsou to pouze interní systémy, tak proč nemůžete potvrdit nebo vyvrátit, že data byla někde, někam migrována? Když říkáte, že nebyly zachyceny žádné telefonní homory, tak e, proč je to víc než čistě interní věc Belgakomu? Proč by interní systémy Belgakomu byly cílem útoku třetí země? To mě uniklo. Ale chápu, že hodně toho říct nemůžete, protože je to judicem a budoucnu jistě um, budeme mít více informací a proto jsem vděčná, že jste mezi nás přišel a mm, dal podrobné odpovědi na otázky a doufám, že v budoucnu budou um, další možnosti. Tím se dostáváme ke konci této části naší, eh, jak jsem řekla, pan Loban ředitel v GCHQ odmítl naše pozvání, takže máte dopis od něho, takže víte z jakých důvodů. A proto přejdeme hned k panu Van Grobenovi, to je z eh, Organizace pro ochranu dat, eh, Organizace pro ochranu soukromého života v Belgii, který je zodpovědný za případ Jako Máte slovo na, ke stručnému úvodu. Budu stručný, poprosili jste mne o to, takže uvedu pouze dvě věci. Co jsme my, jakožto belgický úřad na ochranu údajů, učinili, jaké kontroly jsme provedli a co jsme zjistili a potom se zmíním o tom poučení, které by bylo možné na evropské úrovni vyvodit z tohoto incidentu. Jakožto úhrad na ochranu úřadu v Belgii jsme zjišťovali a analyzovali, zda bezpečnostní opatření, která byla zavedena v oblasti informačních systémů, byla dostatečná na základě možných rizik a stávajícího stavu technologie. Jakmile jsme se dozvěděli o tomto útoku, tak jsme se opírali o spolupráci s Komen, který nám poskytl přístup i k interním důvěrným dokumentům, rovněž i k dokumentům, které jsou natolik důvěrné, že bychom je mohli označit za součást profesního tajemství, což samozřejmě respektujeme. Belgecom s námi spolupracoval velice dobře a postupoval velmi profesionálně v tom smyslu, jak zabránit dalším škodám. A velmi profesionálně se stavěl také k veškerému tomu zjišťování, do k čemu vlastně došlo. Výsledky jsme dnes slyšeli. Nedošlo k útoku na údaje klientů a data klientů nebyla přenášena třetím osobám či nikomu jinému tedy. Takže rozhodně nemusíte propadat panice a rozmychávat v občanech strach před eh, IT systémy. Potřebné kroky byly učiněny a z otázek poslanců jsem vyvodil závěr, že by bylo možná vhodné vypracovat eh, evropskou strategii pro kybernetickou bezpečnost a boj s kybernetickými útoky. Není to něco, co je možné přenechat pouze členským státům. Je třeba mít společnou strategii, která musí být ovšem také realizována. Právní opatření to je jedna věc, ale ještě důležitější je, aby tedy existovaly organizační dohody. Musíme se poučit z praxe, byly odhaleny různé malvéry, možná v současné době právě dochází k útokům na jiné systémy pomocí podobného malvéru. A je třeba to tedy zanalizovat a odpovědějícím způsobem zareagovat. Je třeba, abychom propojovali naše technické kompetence. A pokud se zjistí, odkud takovéto útoky pochází, tak je důležité skutečně mít jasnou technologickou analýzu. A já si myslím, že v Belgii ještě nejsme tak daleko, abychom mohli být v tomto úspěšní. Například jako úřad na ochranu údajů máme relativně málo možností, jak zareagovat na takto dobře organizované, vysoce vyvinuté útoky. A už vůbec nemůžeme sami vyšetřovat, k čemu přesně došlo. A proto a chci připomenout, že paní předsedkyně o tomto tématu již hovořila dříve. Já vás tedy prosím, pokud budete vypracovávat nařízení, soustředte se na mezinárodní prvek, soustředte se na ty věci, které členské státy sami optimálně zajistit nemohou. Podle zásady subsidiarity Nechte členské státy a ti si upraví ty věci, které si sami upravit mohou a vy se soustředte na ten mezinárodní prvek. A je třeba, aby v této věci byly zcela jasná pravidla. Momentálně není možné, aby pokud k něčemu takovému dojde, evropské orgány nějakým způsobem účinně zareagovaly. Děkuji. Nevím, zda jsem tomu rozuměl správně, ale mně se zdá, že poměrně uh, eh, uh, eh, mm, analyzuje to vyše, interní vyšetřování Belga, komu, mm, jaké máte pravomoci ohledně toho mm, vyšetřování, do jaké hloubky můžete jít. Jenom abych připomněl, my jsme potřebovali, aby tady byla osoba, nebo abychom si mohli mm, dělat lepší představu. My můžeme, my jsme závislí pouze na ochotě spolupracovat. Takže tady mm, kolegy z, z Belga komu nám prostě mohou říct, dát informace jenom, jaké chtějí. Z je, na je své straně oni mají případ prima facie, který předali prokuratuře, takže tady případ je. My nemáme všechny části té skládanky, to je ta britská část, protože si Levan ani žádné zástupce za takže tady nejsou. My jsme vás sem pozvali, protože jsme měli pocit, že tady je nějaké Eh, vyšetřování ze strany Belgie, takže prosím nám řekněte, zda máte nějaké pravomoci nebo máte něco k tomu, co si, nebo co si myslíte o tom případu Belgacom, kam to směřuje. Vy asi chcete mluvit více o kybernetické bezpečnosti. Hmm, pokud jsem správně rozuměl, tak jste neměl pocit, že tady byl nějaký problém s bezpečnosti. Nejsem si jist, zda to kolegové slyšeli. Můžete mi dát tedy e, váš e, názor? Jak už jsem podotkl, jsem ve výboru, ve lidském výboru pro ochranu údajů a z našich šetření vyplynulo, že v tomto případě nebyla do, nebyly dotčeny osobní údaje klientů. To je výsledek našeho vyšetřování. A my, jako výbor pro ochranu údajů, jsme ovšem neměli úkol zjišťovat, odkud takovýto útok vzešel. Měli jsme přístup eh, k veškerým důležitým dokumentům a systémům a podle toho, co jsme zjistili, pouze mohu potvrdit, že nic nenasvědčuje tomu, že by byly přenášeny údaje, či že by bylo zautočeno na údaje klientů Belgakomu, čiž kde by takovéto údaje byly nelegálním způsobem předávány dál. Šlo tedy skutečně o e, informace, které nebyly osobními údaji. Navíc úřad pro ochranu údajů nemá kompetence provádět jiná šetření, to dělají jiné orgány, soud a tak dále. My jsme pouze zjistili, že údaje občanů či klientů Belgakomu nebyly předmětem tohoto útoku. Já nechci dávat, eh, nebo my jsme vás pozvali kvůli tomu, že eh, jste nezávislí a nám, nás by zajímalo, jestli máte pocit, že byly nějak zkompromitováni belgičtí občané. Eh, já Mám pocit, že zde ale vznikl trochu zmatek, nebo přinejmenším to mohu říci za sebe, ale v podstatě jste nám teď dal svoji odpověď. Děkuji. Nyní za EPP pan Vos. Tak, jak jsem vás pochopil, občané tedy postiženy nejsou přece Měli Bychom se tedy zaměřit spíše na mezinárodní aspekty Myslím si, že v rámci této aféry okolo NSA a systému PRISM, a také se to týká jistě Velké Británie, bychom možná, i když v tomto případě nemáme dosud žádné poznatky, a já bych chtěla říct, že to má mezinárodní dimenzi momentálně. A pokud máte se představy ohledně mezinárodních aspektů, tak se chci zeptat, jaké konkrétní představy tady máte. Co bychom tady měli propojit, spojit, jaká opatření by se měla zavést? Eh, když si představíme modelovou situaci, že by to dopadlo na zákazníky, že by bylo zautočeno na, základ, na zákazníky, jaká opatření bychom měli přijmout? Ano, já jsem částečně na to odpověděl myslím si, že jsme z to, jakožto Národní kontrolní orgán, zajistit to, aby lokální systémy, o které vlastně mezinárodní útoky ani zájem eh, nemají, dobře zajistit a kontrolovat. Ale myslím si, že je nezbytně nutné, a já jsem to již říkal, jsou to skutečně vysoce sofistikované systémy, které používají vyspělé technologie. To je něco, co vlastně i při vysokých odborných znalostech na národní úrovni téměř nejsme schopni rozklíčovat. Potřebujeme skutečně vynikající kompetence pro něco takového a to není možné jednotlivě organizovat v každém členském státě. Tady je třeba, abychom propojili naše síly a tady potřebujeme evropskou úroveň. Nyní došlo k útoku na Belgacom, ale kdo ví, zda v jiných částech Evropy momentálně neprobíhají ty též útoky na jiné systémy. Tyto útoky probíhají podle určitého vzoru. A nemá smysl něco takového řešit a upravovat lokálně na belgické úrovni. Je třeba přijmout organizační opatření, která zajistí, že pokud dojde k takovýmto útokům, že velice rychle se to zveřejní, tak aby ostatní se dozvěděli, že došlo k zautočení na operační systémy. A tady potřebujeme kompetence na evropské úrovni, třeba, aby odpovídající organizace měly takovéto kompetence, aby se mohlo rychle a účinně zareagovat. Já budu nyní hovořit jako stínová zpravodajka za skupinu H. ALDE. Musím říci, že jsem stále zmatenější eh, tímto slyšením. Vyslechli jsme si Belgakom a vyslechli jsme si taky výbor pro ochranu osobních údajů. Hovoříme o masivním útoku, sofistikovaném útoku ze strany státního aktéra. Ehm, byly zde využívány vel, velice sofistikované nástroje. Ale zdá se, že všechno je v pořádku, protože nedošlo k odposlouchávání telefonátů, eh, došlo k napadení jenom eh, interního systému, nebyla, nebyly od um, skopírovány žádné údaje, ale je zde trestní uh, případ. Takže jak to je? Je zde buď zásadní incident, který opodstatňuje tento kriminální případ, který je ale tajný, uh, a celé to vyšetřování, anebo je to skutečně jenom eh, malý incident uvnitř Belgakomu. Nemůže to být pravda obojí. Není důvěryhodné, že se něco takového objevilo v médiích a že to média všechno vymyslela. Nemu to, nemůže to být jenom uh, jejich imaginace. Uh, zde zaznívá, že všechno je v pořádku, ale to zkrátka není důvěryhodné. Já jsem překvapená postojem um, Úřadu pro ochranu osobních údajů v Belgii. Chápu, že to musíte vyšetřit, kdo je zatím, ale říct, že je všechno v pořádku a že zkrátka jenom potřeba evropská legislativa na to, aby systém dobře fungovaly, tak to není. Pokud zde nebyl velký problém, potom může, můžeme tady všichni skončit a jít na pivo, ale pokud to byl velký problém, potom potřebujeme odpovídající informace. Tot heden is eh, Belgacom Uh... Eh, Pokud eh, bych mohl krátce zareagovat. Belgacom až do tohoto útoku vždy dokázal se kybernetickým útokům obránit. Naše systémy nebyly nikdy poškozeny. A nyní tedy uh, řešíme incident, kdy jsme tedy nalezli malware u 120 našich systémů. To, co dnes říkáme, říkáme pouze na základě fakt. Dobře víme, že v tisku a v médiích se objevilo mnoho různých zpráv, ale často se jednalo pouze o hypotézy, se kterými tisk operoval. My se opíráme pouze o fakta. A fakta nám doposud neposkytla nic, co by nasvědčovalo tomu, že by byly přenášeny informace, o zákaznicích, tomu pachateli toho útoku samozřejmě. E, momentálně stále ještě probíhají vyšetřování, my spolupracujeme s odpovídajícími orgány. A jak již bylo řečeno, toto vyšetřování plně podporujeme, ale dnes se můžeme vyjadřovat skutečně pouze k faktům. My to pokládáme za závažný útok na naši integritu, samozřejmě, protože je to poprvé, kdy v Belgakomu se dostal malware do interních systémů. Já bych také krátce zareagoval. Je to závažná věc? Ano, je to závažný útok, jistě. ale protože včas byla přijata odpovídající odpovědějící, tak ten dopad je omezený a nyní celou záležitost vyšetřuje soud. To je přirozené. Krátká doplňující otázka. Mě by zajímalo, co může být v interním systému Belgakomu tak zajímavého, že to natolik zajímá britskou tajnou službu. To je má otázka. Eh, vandaag kunnen we daar verschil... Ano. Já mohu pouze zopakovat to, co jsem mi řekl. Je možné vytvářet celou řadu různých hypotéz, ale k jak hypotézám se vyjadřovat nemohu. Již jsem to zde vysvětloval. Není jasné a také není prokázáno, jaký cíl měly tyto kybernetické útoky. Ano, já k tomu v podstatě nemám co dodat. A tím se dostáváme k panu Albrechtovi za zelené. Děkuji, pane Robine. Jsem trochu zmaten vašimi odpověďmi a také způsobem, jak se snažíte říct, že všechno je v pořádku. Jsme v podstatě uprostřed krize, pokud jde o aplikaci legislativy o ochraně osobních údajů, také v Belgii. A vy o tom víte. Jde o obcházení belgického právního státu a zákonu na ochranu osobních údajů. Myslím si, že byste jako člen eh, komise na ochranu osobních údajů měl mít trochu větší obavy a já si myslím, že eh, toto, já doufám, že toto není obecný postoj eh, celého vašeho úřadu. Moje otázka. Vy jste volal potom, aby na evropské úrovni eh, byl, byla iniciativa na vyšetřování tohoto incidentu. Já se ptám, jestli belgické úřady, včetně belgické DPA, zapojili EC3, tedy um, e, Centrum pro uh, počítačovou zločinnost Europolu uh, do celého řízení. Takže požádali belgické úřady o pomoc tento úřad. A pokud uh, tak neučinili, proč to neudělali? Pane Torbene, Robine? Myslím, že jsme náš úkol splnili velice dobře. Já jsem tady již vysvětlil, v čem ten úkol spočíval. My, jakožto úřad na ochranu údajů, jsme museli prověřit, zda byla kom, byly kompromitovány, ohroženy osobní údaje a podle veškerých informací, které doposud máme, podle veškerých dokumentů, do kterých jsme mohli nahlédnout, jasně vyplývá, že nedošlo k tomu, že by byly ohroženy osobní údaje. To je výsledkem našeho vyšetřování a já jsem to zde již vysvětloval. Nevíme, odkud ty útoky pochází a co přesně bylo předáno v rámci takovýchto útoků. Proto to je potřeba mít vysoce vyvinutý systém. My jsme toto předali odpovídajícím orgánům, ale skutečně to není naším úkolem, jakožto úřad na ochranu údajů, abychom se tímto zabývali. To musí dělat eh, bezpečnostní služby. Náš úkol je stejný jako úkol dalších úřadů na ochranu údajů. My pouze zjišťujeme, zda byla, byly správně dodrženy předpisy v oblasti ochrany údajů. A tak tomu bylo. Zajištění systému bylo dobré, došlo k přijetí řádných opatření, bylo učiněno vše proto, aby se zajistilo, že osobní údaje klientů nebudou předávány třetím stranám. Pane Albrechte, doplňující otázka? Já se jenom ptám sám sebe, jak můžete úplně v těchto případech vyloučit to, že se to netýká ochrany osobních údajů, nebo že osobní údaje nebyly dotčeny. Máte ehm, máte proto nějaké důkazy, ale pokud nevíte, jaké údaje eh, byly ehm, zneužity potom, eh, jak můžete říct, že to nebyly osobní údaje. Já něco takového plně vyloučit nemohu, ale pokud jde o ty údaje, které se dostaly dále, byly, to byly údaje samozřejmě zaklíčované. My víme, kolik údajů eh, se dostalo dále, bylo převedeno, eh, nebylo to velké množství. Pokud budeme eh, vědět, nebo na to, abychom věděli, jaké údaje byly převedeny, musíme samozřejmě dokázat rozklíčovat daný malware, ale na to je potřeba odpovídající kompetence, na to je potřeba velice sofistikované technologické eh, kompetence. Abychom věděli, co se stalo, potřebujeme také technologickou pomoc. Ale z toho, co jsme my zjistili, nemáme žádný důkaz toho, že eh, byla nějakým eh, způsobem dotčená osobní data občanů nebo zákazníků. Dnes uh, nemohu říci s úplnou jistotou, že nebyla dotčena žádná osobní data, ale z těch indicí, které máme, mohu říci, že eh, z toho usuzujeme, že osobní údaje nebyly dotčeny. Nyní eh, za GUE. Děkuji. Já jsem chtěla pouze připomenout, jaké věty tady padly eh, z vaší strany, z vás, od vás obou. Vy jste řekli, že žádná firma se nemůže chránit sama. To je tedy předmět k zamyšlení. A dále jste řekli, vy, jakožto odborníci na ochranu údajů, že národní odborníci na ochranu údajů mají malé možnosti eh, prošetřit to, k čemu, eh, to, k čemu došlo a že je třeba, aby tady se zavedly evropské kompetence. Já se ptám, v současné době neexistují žádné technologie, eh, které by umožnily se bránit takto vysoko sofistikovaným kybernetickým útokům? Jak bezpečný je Belgacom? To je tedy má otázka je zajištěna vůbec soukromá povaha eh, IT komunikace? Mám ona, a to má, mám tedy eh, tím na mysli pouze tedy z technického hlediska, to bych chtěla vědět. A druhá věc, jaké audity byly provedeny s ohledem na bezpečnost a Belgacom? Jaké audity byly provedeny? A v jakých časových eh, intervalech k tomu docházeno? A jaké výsledky tyto audity přinesly a ptám se, změnilo se něco u těch auditů? Kdo dělá ty audity? Je to nějaké nezávislé místo? Nebo to řešíte jinak? A co chcete v budoucnu dělat jinak? Jaké závěry jste vyvodili? A dále. Když to postihlo interní IT systémy, já jsem se ve špíglu dočetla, že se to tedy týkalo spolupracovníků, vašich pracovníků, to znamená nějakým způsobem se jich to týkalo. Takže alespoň v rámci v těch interních systémů musí existovat lidé, jejichž údajů se to týká. Kolik lidí to je? Zjišťovali jste to nějak? Ano, co se týče těch fakt, tak přenechám odpověď Belgakomu. Vy jste se ptala, zda je možné se něčemu takovému stoprocentně vyhnout. Já odpovídám ne, stoprocentně to možné není. Například v současné době existují softwary, které umožňují přenášet údaje například v USA. Existují takovéto systémy, které jistě znáte. Takže neexistuje žádná záruka, že systémy nejsou napadnutelné. Pokud chceme mít absolutní diskutu, tak musíme ty věci dohodnout a kontrolovat na jiné úrovni. Ne, nemůžeme zcela vyloučit, že software, který si, či hardware, který si nakoupíme od externích podniků, v sobě neexistuje, neobsahuje nějaká zadní vrátka. To prostě vyloučit nemůžeme. My můžeme pouze učinit opatření na základě rizik a technologií se musíme snažit ze všech sil se tomu co možná nejvíce vyhnout, ale absolutní jistota tady není. A nyní kolegové z Belgakomu, ano, já bych chtěl potvrdit, že bezpečnost našich sítí a našich IT systémů je pro nás nejvyšší prioritou. Neustále vyvíjíme nová opatření, preventivní opatření, proto abychom byli vždy o krok dále, dále než možní útočníci. V minulosti se nám to vždy dařilo. Mám tím na mysli kybernetické útoky, ke kterým došlo v minulosti, kde jsme vždy se dokázali takovýmto útokům ubránit. Co se týče norem, dodržujeme mezinárodní normy, to jsou normy ISF a naše datová střediska mají certifikát ISO, co se týče bezpečnosti. Jsou to tedy audity, které probíhají v pravidelných intervalech. Jedná se o externí audity, prováděné externími auditory. Rovněž máme benchmarky, které jsme vyvinuli s mnoha dalšími poskytovateli v Evropě. Eh, vyvíjíme tyto benchmarky v rámci etického fóra. Ty benchmarky se týkají veškerých bezpečnostních aspektů Ovšem bezpečnost není pouze architektura a technologie. Bezpečnost jsou také opatření, která souvisí s procesy řízení a také s podnikovou kulturou v rámci organizace. Tyto z těch benchmarků, které existují, se samozřejmě i poučujeme. A to potom mm, schrnujeme v našich akčních plánech. Každý rok se snažíme zlepšovat a posilovat veškerá naše opatření. Takže máme jednak naše vlastní interní IT infrastrukturu a pak máme externí IT infrastrukturu. Například nabízíme našim zákazníkům eh, řešení v oblasti cloud computingu. Ale jak říkám, problém jsme zjistili v naší interní architektuře, jak se jí podařilo narušit, dnes nevíme. Fakta k tomu nemáme. A ptal jste se ještě, zda činíme nějaké dodatečné kroky? Ano. Eh, jsme přijali celou řadu dodatečných opatření, například posílení monitory, to je jedna z akcí, které jsme zavedli. Momentálně se vypracovává technická zpráva, koncem října bude předložena managementu Belgakomu a snažíme se skutečně se z této krize poučit tak, abychom z krize vzešli posíleni. Děkuji, abychom dokončili kolo stinových zpravodajů. Má ještě, máte ještě vyslovo na dvě minuty. Thank you. Děkuji a děkuji zástupcům Eh, Belgické komise pro ochranu soukromí. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Eh, Omlouvám se, že jsem špatně rozuměla, chci to vysvětlit. Zdá se, že na, říkáte, že na jedné straně je jasné, že byl velký útok na belgický telekom. Na druhou stranu nedošlo k, ke škodám pro zákazníky, takže to není nic pro vás, abyste to řešil. A současně, když jste říkal, že když někdo jaksi na někoho střílí a ta kulka mine, znamená to, že e, agentura na podporu oběti nebo policie by řekla, no, proč bychom toto řešili, nic se nestalo. Ta oběť nebyla poškozena. Možná by se měla lépe chránit. To myslím, že by se nestalo to by bylo, bylo by to považováno za pokus o vraždu nebo útok, tedy stále trestný čin. Takže proč to není považováno za trestný čin? A pak mám ještě jednu věc, a to se týká toho, zdá se, že belgické orgány, především eh, státní zastupitelství potřebuje v této věci pomoc. A jak se zdá, Libe, výbor, naše šetření bude schopno pomoci a jak se zdá je tady důležitý svědek, který ještě nebyl vyslechnut z neznámých důvodů. Je zjevné, že Edward Snowden o tom ví hodně. Proč tedy nepozvat Edwarda Snowdena, aby, si, aby o tomto pohovořil přes Skype? A my bychom to vzali a to, co řekne, tak bychom předali belgickému státního zástupitelství jako důkaz a pak by ta situace byla mnohem snazší. Myslím, že eh, by to bylo hezké někomu <laughs> pomoci, tak proč to neudělat? To je, myslím, skvělý návrh a jistě byl Gakom by poskytl bez zabezpečené Skype spojení panem Robinem. Já se omlouvám, pokud jsem nehovořil příliš jasně. Momentálně probíhá soudní vyšetřování, to tady bylo jasně řečeno. A v rámci tohoto vyšetřování se zjišťuje, kdo se dopustil tohoto trestného činu a jakým způsobem ho provedl. A vedle toho existuje vyšetřovací výbor, který ovšem nemá žádné trestně právní pravomoci a nemůže udělovat žádné sankce. Tento výbor se ale bude zabývat tím, co se stalo s osobními údaji. Zda se tedy stalo něco, co by porušilo pravidla ochrany údajů. Pokud se dojde k takovému to zjištění, že tedy byly porušeny tato pravidla, tak je třeba přijmout opatření pro ochranu osobních údajů. To jsou tedy dvě naprosto oddělené věci. Jednak to soudní vyšetřování a jednak vyšetřování úřadu na ochranu údajů. My, jakožto tento úřad, jsme provedli odpovídající šetření a zjistili, zjistili jsme, že tady nedošlo k poškození osobních údajů. Dále my ověřujeme, zda opatření, které má Belgacom, jsou dostatečná pro to, aby v budoucnu nebyly ohroženy osobní údaje klientů a my jsme zjistili, ano, že takováto opatření jsou dostatečná. Tedy toto jsme šetřili my, vše ostatní je v kompetenci soudu a trestně právního stíhání. To dělají belgické soudy, tady žádného zástupce soudu nemáme. Vy jste se pozvali zástupce Úřadu na ochranu údajů a já tady hovořím jakožto zástupce tohoto úřadu. A mohu pouze zopakovat, eh, to, co jsem jí řekl, že že eh, tady nedošlo k ohrožení osobních údajů a mohu se opravdu vyjadřovat pouze k této tematice. Vy tady nikoho nemáte eh, z, od Belgi, žádného zástupce belgických soudů. Samozřejmě oni, oni by se sku, nemohli v této věci vyjadřovat, pokud vyšetřování ještě probíhá. Doplňující otázka. Já jsem jenom chtěla vyjasnit, zda to považujete za případ porušení soukromí a také by mě zajímalo, nebo chápu, že eh, ty údaje zákazníků nebyly možná zneužity, ale možná byly ohroženy. Uh, já neznám přesně pravidla, interní pravidla vaší komise, nicméně eh, mám pocit, že by to měl být případ pro vás, protože pokud vaším úkolem je chránit soukromí lidí v Belgii, potom pokud dojde k takovému velkému ohrožení soukromí lidí, potom by to měl být případ pro vás. To je vše z mé strany, už nechci zabírat více času. Pro nás je to skutečně velmi závažný případ eh, v oblasti ohrožení bezpečnosti informací. Je velmi důležité, aby IT systémy byly skutečně kvalitně chráněny. Ale my jsme zjištili, že tady nedošlo k porušení soukromé sféry osob. Na základě tedy veškerých informací, které jsme měli do posud k informaci, jsme došli, k dispozici jsme došli k tomuto zjištění. Pokud tedy víme osobní údaje zákazníků Belgakomu nebyly ohrožené. Ještě tři další řečníky žádají o slovo, ale nejdříve zpravodaj. Já mám eh, rychlou otázku na pana Robenma. My chápeme, eh, že máte určitá omezený. A chápeme, že je potřeba konzultovat také někoho ze soudnictví a tak dále ale chtěl bych se zeptat, jste si vědom eh, nějakého dalšího elementu v infrastruktuře Belgie, kdo by měl přístup například eh, do eh, toho centra v rámci Europolu pro boj proti počítačové zločinnosti. My zde my jsme svědky toho, že v podstatě žádný členský stát eh, se neobrací na toto centrum v Europolu. Nikdo nepoužívá tuto infrastrukturu. To je v podstatě společný jmenovatel všech slyšení, která máme. Ačkoliv vy znáte tuto infrastrukturu, my bychom chtěli vědět, zda Někdo tedy využívá toho centra pro boj proti počítačové kriminalitě nebo nikoli a pokud ho nepoužívají, potom proč? Já nemohu hovořit jménem belgických tajných služeb. Předpokládám, že pokud by to bylo nutné, potom by toto centrum kontaktovali. Já jsem nepožádal o to, aby to bylo učiněno. Nicméně myslím si, že je potřeba podívat se na kompetence a na evropskou úroveň. To je něco, čím byste se měli zabývat. Dobrá, ještě pan Albrecht, technická připomínka. Já se omlouvám, ale um, Dostal jsem potvrzení o tom, že existují nějaké složky, které jasně potvrzují, že eh, tento útok pocházel z GCHQ. Eh, jsou to nové informace, nevím, jestli vy jste je znali i předtím, ale zdá se, že se potvrzuje, že je to z GCHQ. Eh, žádáte po Belgakomu nebo po eh, komisaři pro ochranu soukromí, aby to potvrdili? Nevím, kdo k tomu chce něco říct, já jsem na to chtěl pouze poukázat. Myslím si, že takovéto potvrzení eh, ze strany novonářů je důležité a je škoda, že ho dostáváme až teď na konci naší schůze. Chcete na to oba stručně odpovědět a poté se dostaneme k posledním třem otázkám. Pokud to, co říkají novináři, je pravda, je samozřejmě škoda, že dostávají tyto informace dříve než eh, my, ale my ještě nemáme informace o tom, kdo by měl být za tímto útokem. Já k tomu nemohu nic dodat, my tyto informace nemáme. Dobrá. Nyní paní Sipil, paní Gomez, paní Romero López, López, každá na minutu a půl. Nejdříve tyto tři otázky a poté odpověď. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že tato debata je poněkud zvláštní. Dnes jsme několikrát slyšeli, že ať už za tím útokem stojí kdokoliv, že ten útok, že, tak, že tito lidé museli mít k dispozici ohromné zdroje, finanční, technické, organizační. Slyšeli jsme také, že to nemohl být jeden jednotlivý podnik. Kdo jiný než tajná služba tady vůbec přichází v potaz? Já bych o to tedy prosila o odpovědět na toto. A za druhé, pokud se nejednalo, tedy pokud to nebyla žádná soukromá firma, ale tajná služba, tak eh, jsou tak tedy podstatě mnohé právní úpravy tady už v podstatě neplatí, protože to byla tajná služba, ale kdo tedy má ty nutné technické nebo může přijmout určitá preventivní, organizační a tak dále opatření, pokud eh, členské státy z toho vypadávají, protože to jsou přesně jejich tajné služby, které provádí takovéto útoky. A třetí otázka. Netýkalo se to údajů zákazníků, nebyl to tedy osobní údaje, ale můžeme vyloučit v rámci těch obrovských prostředků, které byly nasazeny, aby byl možné proniknout do systému interního systému Belgakomu, můžeme vyloučit, že bylo bývalo možné nějakým způsobem získat informace, které potom ze střednědobého hlediska by se po analýze oprátily proti občanům, proti telekomunikačním podnikům. Nebo jinými slovy, je možné toto skutečně vyloučit? Paní Gomeš? Robin, you have said that you don't... Robin, vy jste říkal, že nemáte důkazy nějakých masivních transferů dat. Uh, Máte ale důkazy nějakého selektivního transferu nebo kopírování nebo řekněme monitorování ehm, mých telefonních konverzací nebo textových zpráv, které posílám svým vnoučatům. To je důležité upřesnění. Nejde o masivní množství dat, ale selektivní příležitostný monitoring. Pokud někdo nesleduje vyšetřování v Europolu a v Evropském centru pro kybernetickou zločinnost, tak pro, proč ne my? Já jsem klientem Belgakomu, takže já bych to dělala hned. Ehm, paní Gomez, vy nejste členský stát, paní Romero Lopez, minuta a půl. Děkuji. Um, v minulosti jsme diskutovali práci laboratoře pro eh, kodování, šifrování dat a jak to vypadá s, mm, s, s šifrováním, dešifrováním dat. To je velká odpovědnost. A za druhé, měli byste mít nějaké zvláštní pravomoci, abyste mohli zjistit, zda skutečně tedy můžete dostat své odpovědnosti. Jsou to ty stejné informace, jako mají američané, pak bychom je měli mít také k dispozici. Takže povíme na ty otázky a pak se vrátíme ke Balgakomu. Já odpovím ty otázky eh, od konce. Co se týče šifrování, tak To není otázka šifrování Belgakomu. Tyto technologie um, toho, co bylo kompromitováno, to muselo být dešifrováno. A to je právě ten problém, když se používá Eh, velice sofistikovaný malware, tak se nasazují eh, šifrovací technologie a eh, k tomu, aby se to dalo použít, tak se to musí zase odšifrovat a k tomu jsou velké technologické z mm, prostředky. Já jsem řekla, že na základě uh, dnes dostupných informací přesně nevíme, a to je mm, součást našeho šetření. Eh, vzhledem k informacím, které máme teď, nemáme důkaz o tom, že by osobní data byly předmětem cílem toho útoku. Ehm, to být um, selektivní data, nebo jaká jsou osobní data, to já nevím ale podle našich dosavadních znalostí jsme nezískali dojem, že by se to týkalo velkých, nebo že by byly dále předávány velké, velká množství osobních dat klientů. Někdo z komu? Já mohu jenom potvrdit, že nemáme žádné faktické důkazy o tom, že data klientů by se předávaly dál. Jak už bylo řečeno, tak informace o eh, tom, že se na to dostali ven, které byly zašifrované, eh, cílem mm, eh, nebo jaký cíl to mělo, to asi přinese až další vyšetřování, co se týče možných pachatelů to, co víme, jediné, co víme, je, že to je velice um, vysoce pokročilý software, a na který je, jsou potřeba um, velké technické prostředky, ale o tom nemáme žádné další te- faktické informace. Víc si říci nemohu. Děkuji. Pokud tedy to skutečně je GCHQ, tak ty by měly mít tu expertizu, aby to dešifrovali. Máte nějaký politický, máte procedurální připomenku nebo politickou ehm, poznámku? Jestli s tím nemáte, máte nějaký problém s politikou? Já jsem myslela, že e, v politice věříme. Já jsem chtěla navázat na to, co řekl pan Albrecht. Jakékoliv uh, důkazy E, žurnalisté a ti oznamovatelé dají do tisku, tak to jsou prostě, je to považováno jenom za pověsti. Proč tedy neposkytujeme prostor, abychom tyto takzvané pověsti dali jaksi na úroveň důkazu v případě Snowdena? Mm, to můžeme vzít v případě s tím případem Belga, komu to můžeme předat e, státnímu zastupitelství, tak bychom nepřekročili naše pravomoce a pomohli bychom tomu šetření. Pokud bychom takové, k takovým důkazům jsme se dostali, tak bychom to předali prokuratuře. Dám na závěr slovo zpravodaji. Především velký politický závěr bude výsledkem tohoto šetření. Chci poděkovat našim svědkům, protože oni sem nemuseli přijít. Když přišli sem, protože chtějí spolupracovat, sdělili nám, že existuje prima facie eh, případ a protože to je v, pokro- v sofistikovaném právním řádu Belgii, tak je jasný, že tam nějaký případ je, nějaký důvod tam je. My můžeme jenom ale se dohadovat a jako politici se musíme dohadovat, nemůžeme tedy finalizovat všechny podstatné důkazy, protože nemáme druho, vyjádření druhé strany, tedy britského zástupce, takže v tom jsme brštěni. A jsou tady omezení um, informací od belgických úřadů. My se ale rychle dozvídáme, že členské státy se neobracejí na Evropské centrum pro kyberzločinnost a celá řada dalších věcí, která nám začíná být tady jasná. Já teda nebudu dělat konečné politické závěry, ale myslím, že toto bylo velice užitečné, protože jsme položili mnoho mm, důležitých otázek. My jsme, tedy jsme předpokládali, že tedy e, dospěje. Já jsem chtěl poděkovat všem, kdo tady zůstali ve čtvrtek odpoledne a také všem, kdo nás poslouchali přes webstream. Děkuji také já, jako předsedkyně chci poděkovat našim hostům, řečníkům. Není to nic osobného, nic tedy tak zvlášť obtížného být tady ve čtvrtek odpoledne a také ale musím říct, že máme na e, konec více otázek než odpovědí, což není nutně vaše chyba, ale je to frustrující. Nemáme plné pravomoci vyšetřovacího výboru, ale přesto by mě zajímalo, zda tedy belgický parlament hodlá uspořádat, e, zřídit e, plný vyšetřovací výbor, kde by se svědčil pod přísahou, protože tady je spousta nesrovnalostí. Nevíme, co se stalo, nevíme, kdo to udělal, víme, že to byly masivní, ale týkalo se to jenom interních systémů, takže všechny zprávy v médiích jsou čisté spekulace. Ale musí tedy existovat nějaký základ. Tím se e, dostávám k poslednímu sdělení. E, další schůze bude 7. října a bude se to týkat bezpečného přístupu a bude to v Štrasburku. Děkuji vám. No, it's fantastic. uh, yeah. Mm. Yeah. Yeah.